Shall we start, ladies and gentlemen? Začneme, dámy a pánové. Welcome. Vítám vás, drazí kolegové, na naší zajímavé schůzi. Máme jediný problém, že se tato schůze koná ve čtvrtek odpoledne. A ostatní kolegové mají možná příliš práce, takže tu budeme muset vést diskuzi sami ale na programu máme několik zajímavých témat. A první je stanovení lhůty pro pozměňovací návrhy ke zprávě o strategii EU pro Černé moře. Navrhovatelkou je paní Tykau. Máte slovo, prosím. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, Subjekt extrém de important. Je, týká se to opravdu nesmírně důležitého tématu. Funguje tlumočení? Hovoříme o tom, že Evropská unie by se měla aktivněji angažovat v oblasti Černého moře. Po přistoupení Rumunska a Bulharska se Evropská unie stala důležitým aktérem v oblasti Černého moře a tato oblast má důležitý geostrategický význam pro zabezpečení a rozmanitost energetických dodávek. Je také v blízkosti Střední Asie a Kaspického moře. Ve svém stanovisku se opírám o dlouhodobé partnerství mezi Evropskou unii a Ruskem a o společné zájmy na zvyšování objemu obchodů a investování do tohoto regionu a na posilování hospodářské soutěže i zjednodušení a liberalizaci obchodu v oblasti Černého moře. Opírala jsem se o e, nové <clears throat> přenosové sítě ropy a plynu a také o elektrárny všech typů. Je za, třeba zajistit nové investice v tomto regionu a zajistit e, rovnocené podmínky pro investování. Politika Evropské unie v zájmu zabezpečení energetických dodávek eh, vyzdvihuje důležitost plynovodu Nabuko a eh, vyzýváme partnery, aby urychlili příslušná opatření. Další projekty je ropovod mezi Terstem a Konstancí a dalším důležitým projektem je Hungry. To je plynovod z Gruzie přes Černé moře do Konstance. V této souvislosti je třeba ještě jednou zdůraznit, že energetické soustavy by měly být obousměrné. Měly by tedy <clears throat> fungovat oběma směry mezi sousedními státy ležícími u Černého moře. A Ráda bych se zmínila o dalších důležitých eh, projektech, a to je eh, Interconnection Černé moře, což je regionální výzkumná síť té větší oblasti a také projekt GAND. Požadujeme, aby komise podpořila tyto eh, projekty jako Green. Co se týče energetiky, ráda bych ještě dodala, že je nutné sledovat eh, a zlepšit průběh činností v přístavech a také terminály plynovodů v námořních přístavech. Důležitou roli hraje interoperabilita, aby bylo možné zajistit propojení přepravy na moři a e, na zemi. Situace je bohužel taková, že Černé moře je doposud jediným mořem, kdy Evropská unie ještě neinvestovala do vodního propojení a doufám, že se podaří zajistit prostředky z evropského rozpočtu. A stejně tak bychom měli podpořit multilaterální spolupráci v oblasti Černého moře na základě základě legislativy pro energetiku v zemích Evropské unie. Dále vítáme spolupráci mezi zeměmi kolem Černého moře a také e, lepší využívání stávajících finančních nástrojů. Vzhledem k důležitosti Komise pro Černé moře a Organizace pro hospodářskou spolupráci v Černomoří vzhledem k její důležité činnosti je na čase, jak se alespoň domnívám, aby Evropská unie posílala své aktivity v této oblasti, proto bychom chtěli vypracovat příslušnou strategii strategii, kterou by měl podpořit a akční plán, který se má zaměřovat na tyto oblasti zlepšení propojení komunikace, ochrana životního prostředí, výměna v oblasti kultury, posílení finančních nástrojů. Ráda bych ještě zdůraznila, že v překladu do rumunštiny se objevila chyba v angličtině jsme hovořili o projektu Flagship, Flagship projekt, tedy strategický projekt a do rumunštiny to bylo přeloženo jako pilotní projekt. Požádám oficiálně o opravu, protože se to týká strategických projektů pro Černomoří, o zájmy Evropské unie v této oblasti a proto je důležité provést tuto korekturu. Ještě bych ráda doplnila, že akční plán, kterým pod, po, má podpořit evropskou strategii v této oblasti, vlastně může být sestaven velice snadno, protože již existují tři partnerství pro uskutečňování projektu Synergie, čet, kolem Černého moře, týkají se životního prostředí, dopravy, za to je odpovědné Řecko a dále se to týká energetiky, za tuto oblast je zodpovědné Bulharsko. Tato partnerství jež zajistili určitý manévrovací prostor ale strategie pro tuto oblast eh, si zaslouží větší význam. Doufám, že Evropská unie také eh, dostojí těmto požadavkům. Děkuji paní Tykau za tuto přednášku a za informace. Přiznávám, že je tu sice méně účastníků, ale že jsem se z toho mnohé dozvěděl. Děkuji. Jako první se hlásí kolega Píper, prosím. Já, vielen Dank, Děkuji, pane předsedo. Zastavili pana Nisterově a chtěl bych eh, eh, zde říci, jaký je postoj náš, jakožto EPP. My velice jsme spokojeni s tímto stanoviskem. Myslíme si, že nabízí optimální strategické pokyny, které nám říkají, jakým způsobem můžeme využít nejdůležitější rozvojové potenciály tohoto regionu. Dále nám ukazuje, jak je můžeme inteligentně propojit a jak je můžeme ve smyslu evropské energetické bezpečnosti, ve smyslu výzkumu a dalších věcí rozumně uplatnit. Tato strategie je velmi důležitá a vaše stanovisko k tomu je opravdu něčím jedinečné zde v parlamentu, protože se jedná o stanovisko o regionální strategii. A je to poprvé, kdy se dočítám, že někdo hovoří o optimálním propojení stávajících možností podpory. Propojení stávajících možností podpory. Tedy nepožadují se tam dodatečné peníze. To se mi ještě nikdy nestalo během posledních šesti let, že někdo nepožaduje další finanční prostředky a proto i z tohoto důvodu budeme moci podpořit vaše stanovisko. To je jediné, co nám chybí, to je vlastně jakýsi odkaz na podunajskou strategii, jakési propojení s touto strategií, protože samozřejmě zde máme i geografickou blízkost mezi těma eh, to dvěma regiony a prosto si myslím, že by to bylo dobré to tam zapracovat a my předložíme odpovídající pozměňovací návrh. Děkuji, říká pan předseda. Sam děkuji za posty pana Pípera a ptám se, zda se ještě někdo přeje vystoupit. Možná nějaký jiný stínový zpravodaj, paní Valian, pan Šimanský nebo pan Lambert. Bohužel zde přítomně nejstou. Pokud se nikdo další nechce vyjádřit, tak bych ještě jednou poprosil komisi o její vyjádření. Je zde někdo z komise? Prosím. Já to bohužel nepřečtu, říká pan předseda, takže máte slovo. Chtěl jsem poděkovat zpravodajce za globální představení stanoviska za komisi. Souhlasíme s řadou změněných prvků, ale musím zdůraznit, že jsme přesvědčeni, že mnohem důležitější v této fázi dokončit a upevnit, skonsolidovat synergii pro Černé moře Evropské unie, která byla spuštěna na ministerské konferenci v Kijevě v roce 2008, kde byly schromáženi ministři EU a ministři regionu, protože zatím to úplně ještě nefunguje. Podle našeho názoru je třeba tuto první iniciativu dotáhnout do konce, než půjdeme dále. A bylo řečeno, že existují tři partnerství v životním prostředí, v energetice a v dopravě. A vlastně jenom jedno bylo letos eh, spuštěno v oblasti životního prostředí. A ty dvě další partnerství jsou stále přípravě. Určitě to není proto, že by nebyl zájem v regionu o ty, tato partnerství, ale musíme uznat, že existují potíže, kterým čelíme. Hlavním problémem jsou některé velké země, kterým se nelíbí posun ze strany Evropské unie v tomto regionu jsme součástí regionu, bez pochyby, nejen kvůli Řecku, ale jsme dokonce i součástí pobřeží. Bulharsko a Rumunsko, jak bylo uvedeno. Ale nejsme sami a nejsme ve stejné situaci jako v oblasti Pobaltí nebo na břehu Barencova moře například a zde hovořím o sousedství nikoli v tom eh, slova smyslu jiném než zeměpisném. Musíme nejdříve tedy dotáhnout do konce a sjednotit synergii pro Černé moře a je pozitivní, aby Evropská unie prosazovala jak regionální spolupráci v rámci regionu, tak spolupráci mezi Evropskou unii a regionem samotným. Další komentář je, že chápeme, že pravomoci tohoto výboru zdůrazňují energetiku, která má klíčový význam pro Evropskou unii, ale určitě bychom neměli se dívat pouze na energetiku, pokud je o spolupráci v regionu, i když je to klíčový obor v celé řadě oblastí děláme pokroky. Přezraniční spolupráce je jedním z nich. Poprvé v, snad v dějinách, aniž bych to chtěl dramatizovat, existuje program mm, přezhraniční mezinárodní spolupráce v regionu, podobně jako v Pobaltí. A je to skutečně premiéra. Není to opakování minulých zkušeností. A máme plnou důvěru, že soustředění na programy People to People a na občanskou společnost v období 2007-2013, v tom dalším období budeme schopni vás přesvědčit i rozpočtový úřad, abychom získali více prostředků na velmi užitečné a zajímavé programy, abychom skutečně umožnili rozvoj oblastí, kde by bylo možné směřovat k řešení. A tady chci skutečně říci, přiblížit se k řešení napětí v regionu. Děkuji, já děkuji za vyjadření a dám vám slovo znovu paní kolegyně Tykal. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komisi za její vyjádření a za upřímnost, se kterou zde představila postoj komise. Myslím si, že parlament i nadále bude trvat na zákazu na přání míti strategii, promiňte, míti strategie Evropské unie v oblasti Černého moře. Já jsem se nedávno v tisku dočetla, že Rusko se snaží změnit trasy pro vývoz eh, svého zemního plynu a to směrem do Číny a do Ázie. Proto si myslím, že oblast Černého moře vzhledem ke své blízkosti ke Kaspickému regionu je regionem, které je velice bo- bohatý na uhlovodíky a může přispět k zlepšení nebo k posílení energetické nezávislosti v Evropské unii. A proto si myslím, že Evropská unie se prostě neobejde bez strategie pro Černé moře a neměla by tuto strategii oddalovat. Dále chci říci, že v této oblasti existuje čilá podnikatelská činnost. Každá země má samozřejmě svá specifika, ale my bychom mohli podpořit průmyslovou spolupráci v této oblasti ve prospěch všech partnerů, všech subjektů v této oblasti ve prospěch eh, rovnoprávného partnerství. A co se týče jednotlivých oblastí, tak bych ráda se vrátila k bodu 8 stanoviska výboru ITRE. My se neomezujeme pouze na energetickou oblast. My jsme navrhli, aby budoucí černomorská strategie byla provázena akčním plánem, který by obsahoval strategické projekty pro celou řadu oblastí spolupráce. Týkalo by se to samozřejmě udržitelného rozvoje, lepších infrastruktur, lepší komunikace, dopravy, energie, komunikační společnosti, ochrany životního prostředí, migrace a kulturní výměny. Jinými slovy, Jde nám o jakýsi mnohovrstevný přístup k těmto návrhům. Samozřejmě energie je strategický sektor pro Evropskou unii, ale je to pouze jedna část našich snah, nebo měla by to být jedna část našich snah v rámci naší strategie pro oblast Černého moře. Já zastávám ten názor, že Evropská unie by měla přikládat této oblasti větší význam. A to je právě možné pomocí strategie EU pro Černé moře, pomocí rovnoprávného partnerství pro všechny hráče v této oblasti. Já samozřejmě děkuji za vyjádření všech kolegů, ale jak jsem již říkala, jsem přesvědčena o tom, že parlament musí jednat prozíravě, co se týče sociálního a hospodářského vývoje v Evropské unii. A proto parlament i nyní bude moci obhájit svůj postoj. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. A lhůta pro pozměňovací návrhy je 12.10. v poledne. Tím bych přešel k dalšímu bodu pořadu jednání číslo 17. To se týká měření pokroku v měnící se světě. Spravodajkou je paní kolegě Matias a tímto ji předávám slovo. Obrigada, Sr. Presidente. Um, antes de mais, uh, gostaria de dizer, uma, como nota prévia, que acho muito relevante. Děkuji. Nejdříve bych chtěla říci, že bychom měli zahájit ah, tuto rozpravu. Parlament se k tomu musí vyjádřit. A myslím, že je velmi důležité získat stanovisko nyní. Všichni si, všichni si myslíme, že HDP je nástrojem pro měření ekonomické úspěšnosti a má omezený význam. Je to nástroj s omezenou platností. Je to určitě pouze vazba k výrobě, nikoli ke kvalitě života nebo blahu. A proto potřebujeme diskusi v tomto parlamentu. A cesta, jak to řešit, je hovořit o dalších indikátorech, což nyní činíme. V zásadě jde o získání maxima informací, abychom usnadnili řádné politické rozhodování. A proto, jak už jsem řekla, se domnívám, že HDP skutečně souvisí pouze s výrobou a je třeba to zlepšit je třeba mít více faktorů pro posouzení ekonomické politiky. Takže tyto další indikátory by měly zahrnout sociální indikátory, kvalita života, životní prostředí, výzkum, sociální rovnost a rovnost v podmínkách zaměstnanosti. Je tam ještě další, jsou tam další věci na seznamu, ale to právě navrhuji. Druhá věc, Domnívám se, že doplňkové ukazatele by měly lépe odrážet makroekonomickou činnost. Lépe než čistě HDP. A proto je třeba přilížet k netržním hlediskům. Je třeba se zabývat například externalita, externalitami, pozitivními a negativními externalitami hospodářské činnosti dobrovolnou prací a to není bráno v úvahu. A chtěl bych také říct následující. Já si myslím, že to je skutečně relevantní pro práci našeho výboru. My víme, že aby bylo možné splnit cíle Unie v oblasti energetické účinnosti a také, aby bylo možné bojovat proti změnám klimatu, a vy víte, že máme tyto cíle. Pokud budeme používat pouze HDP, tak zaznamenáme snížení výsledku, pokud je o matematické výpočty. A je třeba skutečně mít na paměti všechny další ukazatele. A, a to, co já před, předkládám, výboru jako navrhovatelka je omezeno počtem slov, které jsem mohla použít, takže ten objem je skutečně minimální. Ale věřím, že spolu se stínovými zpravodaji budeme schopni něco důstojného zpracovat. A také očekávám, kdy bude termín kdy bude lhůta pro zpracování stanoviska. A v zásadě je potřeba, abychom lépe byli schopni reflektovat oblasti, které jsou v tomto výboru. Mnohokrát děkuji. Hlásí se někdo o slovo? Pan kolega Lambert. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zahájil svou připomínku tím, že bych se chtěl zmínit kolik je dnes účastníků této diskuze. Včera předevčírem jsme měli debatu na výboru Ekon o eh, ekologickém účtu. To má být eh, podklad eh, tady proto, když se díváme na ty národní environmentální účty a to myslím si, že to může znít jako poměrně nudná záležitost, ale je nesmírně důležitá proto, že je třeba vidět, že HDP po celá desetiletí eh, byla hnací politikou v Evropě. Když HDP stoupal, tak jsme v podstatě vycházeli z předpokladu, že bude nadále růst a potom jsme vyvozovali závěr, dobrý HDP znamená dobrý život, ale poslední dva roky ukázaly, že to propojení mezi růstem HDP a vytvářením pracovních příležitostí tu už není. My spíše hovoříme o zotavení, zlepšení situace na trhu práce. A ADP tedy už není tady propojen s, a nebylo to propojení s, eh, se zdroji a to, toto propojení se tu stále více objevuje. Víme, že eh, to překročení HDP bude nějakou dobu trvat, závisí to na kultuře, na kultuře vlády a na kolektivním povědomí obyvatelstva, vyžádá si to čas je tomu třeba věnovat pozornost. Proto vítám zprávu výboru Envy a vítáme připomínky pana zpravodaje. A chtěl bych k tomu něco doplnit. Tedy za prvé Měli bychom opravdu zdůraznit skutečnost, že e, naším záměrem je, aby z toho byl politický nástroj e, překročit HDP, protože potřebujeme e, nějaké měření pro politické rozhodování. A tady bych to chtěl ukázat v souvislosti s včerejším prohlášením Komise o ekonomické zprávě. Budeme sledovat deficity, lhůty a v té eh, pondělní diskuzi se otevřela dvířka, sice ne ještě eh, v závazné fázi, ale jsou tu jiná Eh, měřítka eh, ekologická, sociální a já se domnívám, že to by mělo zapadat do té ekonomické zprávy Evropy. Eh, to za prvé. Za druhé víme, že jak se poměřuje HDP v dnešní době, že tato metoda nestačí. Jistě tento nástroj musíme zachovat, ale musíme ho poněkud upravit, protože vychází z pozitivních věcí, ale i z těch negativních, jako únik ropy a podobně. Musíme tedy zdůraznit nutnost eh, eh, takové revize HDP. A náš výbor je pro eh, průmysl, takže my se zejména zajímáme o čísla skutečnosti a nehovoříme tolik o politice, ale mělo by to posloužit ke sběru dat. Začínáme získávat údaje o tom, která nám pomohou to poměřovat v sociální a ekologické oblasti. A komise by měla zajistit, aby Eurostat začal sbírat údaje. A jaké? Já eh, bych nechtěl být definitivní, ale chtěl bych naznačit alespoň několik orientací, které jsou možné. Sociální ukazatele, eh, takovéto no, koeficienty, které nám poměřují nevyvážnost mezi společností a nebo také index sociálního zdraví. Nechtěl bych říci, abychom se konečně rozhodli, pro jaké eh, ukazatele jsme, ale Zmíním se o tom a dále, co se týče environmentálního poměřování, víme a diskutovali jsme o tom dnes ráno ve smyslu energetické účinnosti. Víme, že účinnost zdrojů je velice důležitá. My začínáme poměřovat věci a víme, že to není snadné měřit eh, eh, energetická účinnost, účinnost zdrojů, účinnost společnosti a máme-li být eh, máme-li to brát vážně, tak náš výbor musí zajistit sběr dat a e, víte, že tu byly k dispozici určité nástroje, mm, ne, čistit savings nebo ekologická stopa. Víme, že e, definice ekologické stopy se musí ještě vylepšit, ale mohlo by to být takové východisko, abychom e, mohli tyto věci poměřovat. Chtěli bychom, aby to bylo konkrétnější. Chtěli bychom to zapracovat do návrhu výboru Envy, který není špatný, ale jak bych to měl říci, to by mohl být náš pozitivní příspěvek, aby se zpráva zaměřovala více na tvrdá fakta, protože náš eh, výbor sleduje opravdu eh, ty fakta a čísla. Tolik tedy můj příspěvek Eh, my vám to dáme písemně jako pozměňovací návrh, abyste nemusela dělat tu práci sama. Děkuji, děkuji. Kolega Pípr má slovo. Já, vielen Dank. Děkuji. Já jsem pozorně naslouchal oběma řečníkům, samozřejmě paní zpravodajce zejména, a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Komu slouží tato politika? ta politika, kterou chcete zavést, provozovat. Ta slouží zejména ekologicky orientovaným nevládním organizacím, slouží možná novým evropským agenturám, které budeme muset zřídit, pokud budeme chtít zjišťovat všechny tyto ukazatele a slouží samozřejmě velké administrativě. Komu neslouží, to jsou nejchudší regiony Evropy. A pomocí takovéhoto přístupu opouštíte myšlenku solidarity v rámci EU. Já to vysvětlím. Já plně chápu a akceptuji vaše argumentaci, co se týče územního plánování v členských státech, co se týče e, zakládání přírodních e, regionů, kde jsou přírodně chráněny. Já chápu i tu celou věc, která se týká těch rozvojových os a tak dále. Samozřejmě je důležité tam mít environmentální komponenty, sociální komponenty a tak dále. Ale já neakceptuji jednu věc a to je vlastně to, o co mi jde. Pokud eh, bude, půjde budoucnu o to, abychom jakýmsi způsobem stanovovali podpůrné oblasti, tak z, doposud se to vždy zakládalo na HDP. To byl vlastně ukazatel, který měřil, eh, do jaké míry se regionu vede dobře či ne. Pokud budu váš přístup brát vážně, zde bych rád citoval třetí bod vašeho stanoviska, paní zpravodajko, tak vy tam vlastně máte, že, je, že jde tedy o to, aby se dosáhly cíle Unie, co se týče energetické účinnosti a co se týče cílů klimatické, klimatických cílů a že to vlastně jde proti HDP a já chci se zeptat, myslíte to doopravdy vážně? Chcete opravdu odejmout chudým regionům v Evropě tuto perspektivu možného rozvoje? To je velice, velice citlivá věc. Rozhodně to lze uplatnit v územní plánování, ale rozhodně to nejde uplatnit v centrální úrovni, totiž o to, jakým způsobem se bude na příště stanovovat, jaké oblasti dostanou podporu a jaké ne. Chci říct si, když máme nějaký region, který je bohatý, například u nás v Německu, tak je to region, kde se například těží hnědé uhlí a máme tam velké poškození životního prostředí a pomocí vašeho případu bychom dostali vlastně peníze, které vůbec nepotřebujeme, protože jsme sami schopni se vyrovnat s těmi environmentálními následky. Ale pokud máme nějakou chudou oblast na východě Evropy, tak tato chudá oblast tyto peníze v podstatě nedostane. Ale my přeci máme strategii EU 2020. Tam máme opatření, které pomohou chudým oblastem, co se týče ochrany životního prostředí, ochrany klimatu a energetické bezpečnosti. Ale prosím, nesnažte se zvrátit chápání evropské regionální politiky. Nesnažte se zničit vlastně ten přístup k regionální politice, který se oběřil po celá desetiletí. Děkuji a další má slovo pan kolega Korea de Campos. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za její práci. Souhlasím, že je to velmi důležité. A je cené mít sdělení komise na toto téma. Jak už bylo řečeno, je to naléhavé a aktuální. Má to přímo, přímý dopad na ekonomickou zprávu. Takže je důležité, že to přichází právě teď. A já bych chtěl doplnit Chci si, že komise skutečně odvedla kus práce, pokud je o materiální pokrok. A když se zabýváme strategií 2020, vidíme zde, že Evropa by měla být novátorská, měla by generovat nové myšlenky, aby se změnil svět. A aby to bylo možné, musíme upravit některé naše ukazatele. Potřebujeme nové ukazatele sociálně ekologické ukazatele, ne pouze materiální, aby bylo možné posoudit rovnost a nerovnost a rozdělení v bohatství v určité oblasti. Ukazatele pro národní účty, úrovně příjmu, celou řadu nových doplňkových ukazatelů. Ale problém je, že tady můžeme otvírat také pandořinu skříňku, protože aby ty ukazatele byly užitečné, tak musí splňovat řadu požadavků, musí být skutečně validní, to znamená, že musí být spolehlivé, musí odrážet skutečnost, měly by být efektivní z hlediska nákladů a mělo by být možné je snadno získávat. Také musí ty ukazatele být srovnatelné. Kromě toho musí jít o ukazatele, které jsou eh, dostatečně silné, spolehlivé. Je kontraproduktivní přehánět. Neměli byste zacházet příliš daleko, protože to se ukáže jako kontraproduktivní. A jak řekl kolega, můžeme vytvářet novou byrokracii, která by byla kontraproduktivní. Když budete mít příliš mnoho ukazatelů, tak přijdete o jejich spolehlivost a hrozí efekt vánočního stromku, kdy se zmnoží ukazatele jako ozdoby na vánočním stromku. A sociální propast je také definována ve strategii 2020. Nebudu to opakovat, ale v zásadě musíme získat ukazatele, které potřebujeme A jedna z klíčových otázek pro nás by měla být zaměstnanost. Zaměstnanost je ústředním faktorem. To je skutečně věc, kterou potřebujeme a děkuji zpravodajce, že můžeme zde o tom inspirativně přemýšlet. Kolik Lambac nochmal. Děkuji, ještě dávám slovo panu kolegovi Lambercovi. Rád bych zareagoval na příspěvek pana kolegy. Zapomněl jsem vaše jméno, ale jenom několik připomínek, když říkáte, když začneme poměřovat eh, věci, takže eh, to možná povede k vytvoření nové byrokracie. Ne, tak se na to nedívám, to neakceptuji. Jistě toto riziko tu může být a tomu bychom se měli vyhnout, s tím souhlasím. Eh, zmiňovala jsem se o Eurostatu. Máme jednu organizaci, která schromažďuje statistické údaje a Zdá se, že je to eh, účinný sběr dat, i když je to stíženo pokus některých eh, zemí podvádět. Máme tedy tu jednu organizaci a já nejsem pro vytváření další organizace, kromě Eurostatu. Za druhé, měl jsem dojem, že eh, když hovoříte o poměřování jiných věcí, já bych to Eh, ukázala příkladu automobilu. Když eh, jedete, tak eh, měříte množství paliva v nádrži. Když ne, tak byste mohl být nepříjemně překvapen. Tedy když se na to začneme dívat, je to proto, že chceme vědět, kdy budou vyčerpány zdroje, které používáme. Například můj otec neměl žádné měřící zařízení na eh, spotřebu paliva, já ho mám a proto mohu v automobilu podle toho eh, zvolit styl eh, jízdy. Takže já nejsem proto, že bychom měli mít měřící možnosti na 100%, ale je poměřovat celou ekonomiku podle jedné věci, to nejde. Myslím, že k tomu potřebujeme více věcí takže by to mohlo mít negativní eh, dopady na solidaritu, říkáte. Já bych chtěl říci, že takovýto cíl nesledujeme, nesnažíme se eh, eh, vychýlit systém jiným směrem. Stále pevně věříme v evropskou solidaritu a pokud jste to chápal tímto způsobem, tak jsem se asi eh, nevyjádřil dobře. Budeme muset o tom ještě více diskutovat, ale to rozhodně není záměrem zelených. A eh, chceme vytvořit eh, malý omezený počet ukazatelů. Co se týče Evropy 20, 20 tak jistě jich několik máme, ale Eh, máme eh, také eh, poměřování efektivity výzkumu v rámci Evropy 2020. Paní zpravodajka, paní Matias, má ještě jednou slovo. Ehm, Děkuji. Nejdříve chci poděkovat všem za komentáře k mému úvodu. A myslím, že se jasně ukazuje, proč je důležité o tom jednat proč mít tedy doplňkové ukazatele a nejenom HDP. Několik věcí chci vyjasnit, jak už jsem řekla ve svém úvodu. Pokusila jsem se uvést zásady stanoviska a neměl jsem dost času na to, abych zaběhla do podrobností, ale pokud si přejete, mohu to vysvětlit podrobně. Já myslím, že je potřeba rozpracovat ty ukazatele podrobněji. A já jsem vzhledem k omezení něco takového neudělal, pokud jde o sestavení stanoviska. Chci jenom říci, že z toho, co jsem slyšela, tak eh, za prvé, myslím, že se všichni shodneme, když říkáme, že HDP jako faktor k měření je nedostatečný. Jsme-li proroky nebo vizionáři, tak v zásadě je to věc historická, ale my potřebujeme něco víc než pouze minulost. Komise to říká ve svém sdělení. Už předložila návrhy a nejsme to tedy jenom my. Já jsem se v podstatě snažila tuto věc konkretizovat. A komise navrhuje celou řadu procesů. Navrhuje alternativní typy ukazatelů, kde by se měnila kvalita, kde by se měřila kvalita života občanů, jak vypadá realita evropské společnosti, jaký lidé zažívají. A snaží se o to skrze různé ukazatele. MMF a OSN mají své ukazatele. A já myslím, že bychom měli vidět, jak je přizpůsobit a jak je uplatňovat v evropském prostoru. Pokud eh, ukazatele dokážou lépe reflektovat, co probíhá, tak jsou lepším nástrojem pro politické rozhodování protože to, co máme v současnosti, není zcela uspokojivé. Takže co vlastně říkám? Možná je třeba předložit eh, další ukazatele, doplňkové ukazatele, ne alternativní, které by nahrazovaly, ale doplňkové, které doplní tedy a vlastně posilní celou argumentaci. A já nechci žádné, já nechci žádnou byrokratickou hydru, Souhlasím s výhradami, které zazněly. My si nechceme, my vůbec nechceme vytvářet nějaká nová byrokratická monstra, ale buďme upřímní. To, co máme, by mohlo být umocněno skutečně spolehlivými ukazateli. HDP není takový spolehlavý, ukaz, takový spolehlavý ukazatel. A stále více musíme mít na paměti realitu, která a ukazatele, které budou realitu lépe odrážet než HDP, protože v životě se vyskytují skutečné nerovnosti mezi regiony, mezi zeměmi. Takže potřebujeme vhodnější nástroj pro tento účel. HDP má svá omezení, to všichni víme. A budeme asi třeba je vybrat. A strategie 2020 už naznačuje určité volby za nás. Zaměstnanost a nezaměstnanost, to je jeden z hlavních eh, ukazatelů životní prostředí, aspekty související s ním, sociální aspekty jsou také klíčové ale nechci zde otvírat pandořinu skříňku, nechci zde vypustit monstrum. A chceme tedy přetvořit systém v ukazatele, které by skutečně sloužily tomu, co je potřeba. A víme, že to, co zatím máme, není úplně přizpůsobené, vhodné pro to, co potřebujeme ale máte pravdu, musíme mít na vybranou. Některé ukazatele jsou mnohorozměrné. A je potřeba si vybrat, a bude to obtížné, musíme si vybrat eh, oblasti, které budeme měřit a rozměry, kterými se budeme zabývat. A je třeba skutečně se snažit o politické rozhodování a nejde jenom o peníze, o zisk a podobné věci. Takže zahájení této debaty bylo obecně nezbytné. My nechceme spolehlivost vypustit z ekonomické politiky, ale domnívali jsme se, že zahájení této debaty bude pokusem jít dále a překonat současný rámec. Zabývat se makroekonomickými činnostmi a neignorovat netržní aspekty, protože musíme přihlížet k netržním hlediskům, k nerovnosti a k dalším zaměstnanosti, životním prostředí a tak dále. Gut, ich bedanke mich. Dobrá, děkuji. A chci konstatovat, že se nikdo nepřihlásil o slovo, takže 7.10. je lhůta pro pozměňovací návrhy. A tímto se dostáváme k bodu 17a. Jsme nabídli, že budeme moci hovořit o tom textu, který zašleme na COP16. My už jsme ho v podstatě zaslali, takže se tam zase k tomu ještě někdo chce vyjádřit. Zda má někdo potřebu o tom ještě promluvit. Chcete mě k tomu něco říci, paní Karvalio? Pokud ne, tak nemusíme. Jak říkám, ten dopis, který společně zpracovali jednotlivé frakce, to se potom předalo výboru Envy, přesně jak jsem to říkal, není to nic nového. Dobrá. Takže můžeme pokračovat dál a dostáváme se Dostávám se k 18. A to je prezentace studie decentralizované energetické systémy a pozdravil bych se, uvítal bych se při této příležitosti. Pan předseda se odmlčel. Okay, also for Carvalho möchte jetzt doch zu dem, uh... Takže paní Carvalho bych chtěla přeci jenom něco uh, říci k tomu bodu 17a. Takže prosím, máte slovo. Thank you, Cheryl. Děkuji. Jenom několik slov za EPP, pokud je o Cancún. Za prvé litujeme, že harmonogram NV neumožnil skutečné zapojení, formální zapojení výboru ITRE a měli bychom zajistit, že příště budeme zapojeni, protože klimatické změny to je také energetika, výzkum, průmysl a my bychom měli být plně zapojeni do jednání o klimatických změnách na stejné úrovni jako výbor Envy. Takže vyjadřuji lítost, že to se nestalo avšak eh, podařilo se nám připravit eh, text, který byl dohodnut všemi skupinami. Skupiny se rozhodly spolu podepsat kompromisní návrh a bude velmi důležité, aby skupiny, a to je názor EPP, aby příspěvek ITRE ENVY byl odhlasován jako jeden blok. A my všichni můžeme podpořit text, který byl vyjednán. Text, který byl dohodnut celou skupinou, se soustředě zejména na průmysl, výzkum a energetiku a má tři důležitá témata. Průmyslová kvantita, tam požadujeme mezinárodní dohodu, která zajistí konkurenceschopnost a rovné podmínky pro průmysl, pro průmysl náročný v oblasti uhlíku. Také zdůrazňujeme přidanou hodnotu úspor energie v mezinárodních jednáních jako důležitý příspěvek pro snižování CO2. Děkuji. Äh, Děkuji také za připomínku paní Carvalho, totiž šlo o to, že to zrovna nebylo fér, jak s námi zacházet posud výbor Envy, ale problém spočívá v tom, že my si to prostě vynutit nemůžeme, pokud on to neudělá. A ta jediná možnost je, včera jsem o tom již hovořila v souvislosti s právou, se zprávou o ropě. Jediná možnost spočívá v tom, eh, když zasáhne konference předsedů výboru, ale doposud se nás nikdy nezastali, ale vždy se zastali dalších výborů. Ono je to trošku také trochu, eh, je to trochu na nás, protože se pravděpodobně nesnažíme ovlivňovat naše frakce. A to bylo v případě i jiné zprávy, kdy konference předsedů výboru chtěla, nebo my jsme chtěli, aby byl výbor ITRE zapojen. A u toho COP17 to byl podobný problém. Takže já vám ještě jednou děkuji, protože to je opravdu zásadní otázka, totiž to, jak spolu budeme zacházet. Děkuji vám za podněty a nyní se dostáváme tedy k bodu 18. Ehm, dokumenty máte všechny před sebou. Ta studie je hotová již eh, určitou dobu. V studii jsme si zadali my a já bych se dnes přivítala pana Žankistova Lanoa a pana Davida Elisna, který, kteří nám dnes ještě jednou krátce představí výsledek studie. Písemné podklady máte k dispozici, Přesto bych vás byl vděčný, kdybyste tomu věnovali aspoň čátečnou pozornost a kdyby se třeba položili určitou otázku potom. Takže děkuji a předávám slovo. Nevím přesně, kdo bude chtít začít. Uh, děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše přivítání, za možnost se podělit s vámi o výsledky této studie jmenuji se Jean-Christophe Lanois, pracuji pro Hinesio, což je konzultační firma v oblasti udržitelných zdrojů energie. A vidíte, že další přispěvatelé jsou decentralizované energetické systémy. Matias Altman a College of Europe, David Ellison také přispěli VTT Technické výzkumné středisko ve Finsku a celá práce byla přehlédnuta Pedrem Linaresem z Universidad Pontificia Cornias v Madridu. Rozsah studie spočíval k posouzení technických, ekonomických a regulačních souvislosti decentralizovaných energetických systémů a také určitých výzev. A na základě tohoto hodnocení jsme navrhli řadu politických doporučení, pokud jde o politický rámec. Technický rozvoj, financování, specifická opatření pro malé a střední podniky a podobně. Hlavní myšlenkou v pozadí této zprávy je, že Evropa, evropský energetický systém prochází velkými změnami ve své organizaci. Posunujeme se od základu v fosilních a jaderných palivech, což znamená vysoce centralizovaný systém od zhora dolů, k decentralizovanému systému. Spoleháme se více na obnovitelné zdroje s nepravidelným výkonem, rozdělen, ukládání energie a reakce na poptávku. Vše popíšeme na další průslice. Tyto změny jsou nezbytné z důvodu řady faktorů. Ty jsou právě zde. Všichni víte, že EU schválila cíle 2020, musíme snížit emise uhlíku, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, zlepšit energetickou účinnost do roku 2020. Také musíme zajistit e, bezpečné dodávky energie a obnovitelné zdroje v některých případech mohou omezit e, energetické sítě z důvodu proměnlivosti dodávek a může také dojít k blackoutu, takže musíme zajistit, aby se tak nestalo. Současně poptávka po elektřině roste a vidíme, jak se k třetího energetického balíčku, liberalizaci trhu s energií. Takže tady jsou některé definice za prvé, dělená generace. Malé kapacity, které jsou přímo připojeny do sítě, tedy týká se to nízkonapěťových a středněnapěťových sítí. Převážně se jedná o obnovitelné zdroje, ale ne vždy. A jsou to tedy zdroje dostupné místně. Hovoříme o fotovoltaice, o termálních zdrojích, o větrných zdrojích a také o kogeneraci, která může být poháněna buď obnovitelný, obnovitelnou biomasou, anebo také fosilními palivy, převážně zemním plynem. Druhý důležitý pojem je demand response, reakce na poptávku. Týká se to inteligentního řízení využívání energie ze strany spotřebitelů. Není to nezbytné, ale úspory energi- zde vlastně o přesun zátěže v čase. Zajistit, že vaše pračka se nespustí v 6 hodin večer, když je energetická špička, ale o hodinu později, až se situace uklidní. A jako reakce na tyto hluboké změny elektrická síť se musí také proměnit a musí se posunout k něčemu aktivnějšímu. Říkáme tomu chytrá inteligentní síť. Pojem inteligentní sítě nebyl definován explicitně v odborné literatuře, ale obsahuje myšlenku decentralizace, obnovitelných zdrojů energie, inteligentního řízení a energetické účinnosti. Další důležitá myšlenka je ukládání energie, skladování energie. Obnovitelné zdroje jsou proměné a je třeba je ukládat pro případy potřeby. Takže dojde v rostoucí míře k tomu, že budeme potřebovat skladovat energii vzhledem k proměnlivé zátěži obnovitelných zdrojů. A tady je klíčová úloha malých a středních podniků. Představují 30 spotřeby energie v Evropě. A jsou skutečně takovým dostupným zdrojem, pokud jde o emise. Takže je velmi důležité zapolit malé a střední podniky do jakékoliv politiky, která souvisí s decentralizací energetických zdrojů. Velmi stručně několik eh, základních údajů. Vodní energie je největší zdroj obnovitelné energie v Evropě. Větrná energie je na druhém místě. Evropa je vedoucí silou v oblasti instalované kapacity u větrných elektráren, ale byli jsme překonáni, pokud jde o nové kapacity. CHP také přispívá významně spotřebě elektřiny v Evropě a další technologie solární energie, přílivu a odlivu a podobně. Takže David vás seznámí s dalšími slajdy. Ano, chci nejdříve říct si něco o tom, proč potřebujeme decentralizované systémy v oblasti energetiky. Mohou být klíčové faktory pro budoucí energetické sítě. Zejména se jedná o proměné, tedy sítě, což neplatí o větrné a solární energii. A také dochází k úzkým místům v současných sítích, zejména kvůli proměnlivosti dodávek. Existuje několik řešení a demand response, tedy reakce na poptávku, je jedním z nich. Dalším je budovat lepší propojení pro přenos mezi jednotlivými zeměmi, protože to umožňuje vlastně přesouvat eh, energii přes mnohem větší vzdálenosti a také mnohem efektivně využívat. A aby toto všechno bylo možné, tak je třeba zajistit vývoj a výzkum pro technologie inteligentních sítí a také pro celou řadu dalších obnovitelných zdrojů. Co vyžadují tyto decentralizované energetické systémy? Zejména vyžadují celoevropskou integraci sítě. Vycházíme tedy z představy transkontinentálního propojení. Bez plně integrované celoevropské elektrické sítě je obtížné řídit využití energie. Takže čím je síť integrovanější, tím bude jednodušší integrovat také obnovitelné zdroje energie. Je také důležité zajistit přístup do sítě. A to je také řešeno v třetím energetickém balíčku. Základní otázkou je upřednostnit obnovitelné energie. K tomu se ještě vrátíme. Třetí bod eh, je třeba pružnější a konzistentnější legislativní rámec a já bych si dovolil tvrdit, že současný rámec není dost pružný a mohl by být spružněn, aby nabádal k většímu využívání zdrojů založených na poptávce řízené na, na, roz, na tedy sdílené výrobě energie. Je také zajistit transparentní celoevropskou strukturu motivace. Je třeba investovat do obnovitelných zdrojů a zatím neexistuje politika v tomto směru. Existují konkrétní kroky, ale mohly by být mnohem důraznější. Je možné zlepšit motivaci na celoevropské úrovni a konečně zdokonalený výzkumný podporný rámec. I to by mohlo být prospěšné pro decentralizované energetické systémy. Pokud jde integraci celoevropských sítí, DR je usnadněna velikostí sítě. Čím větší síť, tím je jednodušší vyvažovat objemy energie. A v tomto smyslu budování evropské sítě usnadňuje integrovanější řízení. A to samozřejmě má velký dopad na možnost vyvažovat nabídku a poptávku v čase. Pokrok u propojení evropských přenosových sítí byl měrně pomalý. A došlo k pokroku, ale ten pokrok potřebuje významnou veřejnou podporu. Je třeba zajistit eh, sledování, monitoring, protože celá řada cílů byla uvedena při budování těchto propojení, ale většinou se ne vše splní z toho, co je vyhlašováno, takže je lepší zlepšit efektivitu. A také bych podotkl, že nevybudování sítě by také redukovalo možnost využívat obnovitelné zdroje. A samozřejmě inteligentní sítě také požadavkem. Je třeba vědět, kolik energie se v síti pohybuje v, kterou, v kterékoliv fázi. Přístup k síti, to je třetí aspekt. Třetí energetický balíček to řeší, členské státy mají právo upravit eh, přístup eh, do sítí svými vlastními politikami. A samozřejmě může existovat eh, mnoho možností, jak řídit přístup do sítě. Velkou otázkou je skutečně, kdo zaplatí za zapojení do sítě obnovitelných zdrojů. Má to být osoba, která chce vyrábět obnovit, z obnovitelných zdrojů? A nebo to má být sama síť, systém? A, a existuje velká různorodost eh, v řešení tohoto problému mezi jednotlivými zeměmi. Pokud chcete podporovat obnovitelné zdroje, tak je dobrým nápadem požadovat, aby správce sítě platil za připojení. A zde dochází ke sdílení. Pokud se přenesou ty rostoucí náklady, tak to má vliv na cenu energie a je možné tedy to uhradit. Takže pokud chcete podpořit obnovitelné zdroje, tak určitě jednou z cest je prosazovat financování pro přístup do sítě. A bylo by třeba také sledovat, jak členské státy toto eh, naplňují, jak realizují tento požadavek. Protože jednotlivé členské státy volí různé strategie a to má potom dopad na celé řešení. Je možné se také se zabývat posílením ustanovení pro přístup k síti. Zejména pokud se vyskytnou překáž, překážky ale to je už je volba pro jednotlivé členské státy. Myslím, že bylo velmi prospěšné mít eh, pružný legislativní rámec. Existují některé problémy s kompatibilitou mezi, mezi směrnicí o energetické účinnosti u budov a směrnicí o kogeneraci. A tedy kolik je možné vy, elektřiny vyrábět v rámci eh, kogeneračních jednotek a směrnice o výkonnosti budov by znamená, že se jedná o velmi dobře izolované budovy, takže pokud je o teplnou energii, tak může, mohou nastat problémy s využitím tepla skrze kogenerační jednotky. Takže i to je třeba pečlivě eh, zvážit. A tyto problémy vlastně nejsou konkrétně řešeny, nadměrné teplo a podobně. A co ještě důležitější, neexistuje žádná pružnost mezi ETS a odvětví, které nespadají do ETS. Například vše, co je mimo sektor ETS. A důsledkem toho neexistuje motivace pro podporu energetické účinnosti u staveb. Nejsou závazné cíle u energetické účinnosti e, s výjimkou směrnice ESD, která představuje, kde, je ten, kde je ta hodnota 9, 9%. Energet, iniciativy v oblasti energetické účinnosti nejsou navázány na další mechanizmy s povolenkami klimatický a energetický balíček. A možná to může, může to poskytovat eh, motivaci, pokud eh, se objeví velké nárůsty ve stavebnicí, pokud je o energetickou účinnost, tak to může mít dopad na trh. Tak proč tento trh nelze rozšířit na, jiné, na jiná odvětví? na celou Evropskou unii nebo na celý obor. To je skutečně otázka pružnosti, o které je možné uvažovat. Není zcela zřejmé, zda dojde k efektivním investicím v těch nejefektivnějších oblastech. Takže rostoucí pružnost může znamenat větší motivaci pro investice a může také vést ke snížení emisí. Co se týče nástroje členských států pro obnovitelné zdroje, podpora obnovitelných zdrojů, existují dva základní systémy v jednotlivých členských států, tedy takzvaný systém feed-in, kde výrobce je, je mu tedy placena určitá cena za energii a pak je systém certifikátů, který požaduje, aby jednotlivé společnosti vlastně vyráběly určitý podíl z obnovitelných zdrojů. A to je vlastně následně eh, zadáno těm firmám, které vyrábí obnovitelné zdroje. Problém u strategie, tedy povinnosti vyrábět z obnovitelných zdrojů, je, že není tak efektivní jako systém FIT. Možná proto, že nefungoval tak dlouho. Ale ten časový rozdíl je poměrně malý. A dopady jsou takové, a další problém je toho systému RO je, že, že je dražší a energie, která je tak e, vyráběna, je tedy nákladnější. Také upřednostňuje velké výrobce oproti malým, protože pro ně je jednodušší tedy zadávat tyto zakázky. A také ve systému RO je mnohem větší nejistota zabudována. Ceny se mění náklady jsou ovlivňovány. A nevíme tedy, jaká bude dlouhodobá motivace. A v případech, které existují, je poměrně malá úspěšnost u výroby z obnovitelných zdrojů. A Spojené království je často uváděno jako příklad, protože vybudovalo zrovna velké počty obnovitelných zdrojů. Na straně systému FIT já chci ukázat, že existují velké rozdíly podle toho, jaké systémy jsou využity. Modrý je systém FIT, červený je systém RO a některé země mají smíšený systém. Patří do nich Velká Británie, tam je systém RO, ale také systém FIT, což je zajímavá novinka, kde vlastně došlo k přechodu k systému obnovitelných zdrojů. Takže abych se podíval na ty systémy FIT, které byly úspěšnější v těchto zemích, se více rozšířil. Když se podíváte na tuto folii, tak vidíte, že většina zemí je označena modrou. Tam je ten systém FIT, můžeme k něm přidat také Finsko, protože právě přednedávnem pro větrnou energii eh, použili systém FIT. Země, které mají delší zkušenosti, také byly úspěšné při podporování obnovitelných energií, zejména Německo, to je velice známé. Eh, Německo rozšířilo tyto energetické zdroje Eh, mají dobré výsledky s tímto systémem FIT a byly také úspěšné i nové eh, programy obnovitelných zdrojů energií dobrým příkladem. A výhoda systému FIT je taková, že podporuje rychlou integraci technologií obnovitelných zdrojů. Eh, je také příznivá pro velké a malé investory a producenty čím více energie vyrobíte, tím eh, eh, více dodáte tedy do sítě. Eh, u systému RO to tak dobře nefunguje. Když chcete podpořit malé investory, tak potom systém FIT je příznivější. A obecně řečeno, systém FIT zajišťuje větší jistotu a nižší náklady. Je tu větší jistota protože je, jsou tady podrobné zprávy o tomto systému v jednotlivých zemích a je celkem běžné nebo stále běžnější, že se zadávají eh, kontrakty na delší období až 20 let a když tedy investor uvažuje o investování do obnovitelných energií, tak má zaručenou cenu na dlouhé období. Takže obecně to znamená mnohem nižší náklady. Není třeba eh, počítat s programy výběrových eh, řešení. Eh, to podstatně tedy snižuje náklady. Tak že může to být překážka, abychom měli transparentní evropskou strukturu motivace. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli v celé EU strategii FIT, protože úsilí a výsledky této politiky jsou nevyvážené v jednotlivých zemích. Některé země byly úspěšnější, jiné méně. Takže celoevropská e, e, strategie na podporu systému FIT byla, byla dobrou úvahou. E, také systémy ukládání nebo skladování energie vyžadují větší investice, větší motivaci. Takže to by byla také dobrá myšlenka. A potom otázka uhlíkové daně tato otázka by se mohla dotknout dalších otázek jako eh, zemního plynu a dále. A také zlepšený eh, podpůrný rámec pro výzkum je eh, důležitá myšlenka. A zdůraznil bych zde zejména eh, CCS eh, velmi mnoho prostředků bylo vyčleněno pro program CCS, ale není tu ještě doloženo, že to bude fungovat, zejména ve velkém měřítku ukládání velkého množství uhlíku. A tak e, e, e, se vychází z toho, že to bude nesmírně nákladné, drahé. Proč tedy nevynaložit prostředky do technologií, které se osvědčily a které nesou okamžité dopady nyní, protože CCS se projeví za 10, 15 let a to nevíme. A poslední Konkrétní otázka mohla být dobré eh, v úvahách nesledovat pouze eh, peníze. Tady vidíme eh, náklady podniků a z veřejných prostředků a tady to vypadá jako je to evropská politika podpory financování a neměli bych bychom se tedy podívat na technologie, které jsou slibnější, a méně eh, financovat, eh, méně podporovat podniky. A kofinancování by mohlo vést k tomuto výsledku, když tu budou tedy eh, kofinancovány produkty ze soukromého sektoru. To nám ukazuje ta tabulka, ale to není vždy ten způsob, jak uvažujeme. Eh, te, eh, při podpoře technologií pro obnovitelé zdroje eh, inteligentní systémy, měření inteligentní technologie a další ukládání. Dovolte, aby ukončil jste svůj příspěvek ještě dvě minuty. To je eh, poslední záležitost, je to otázka malých a středně velkých podniků, tedy teoreticky bychom se mohli domnívat, že eh, DGDR, tedy reakce na poptávku, eh, by eh, měly být velice příznivé pro malé a střední podniky, protože eh, vyžadují nízké náklady, eh, neovlivňuje to tolik měnící se ceny a zajišťuje to dodatečný dodatečné příjmy. Tolik v teorii, v praxi je tu celá řada problémů. V prvé řadě decent industrializovaná energie je zatížena vysokými kapitálovými náklady. Pokud nemáme k dispozici eh, velmi mnoho finančních prostředků, doba amortizace je velice dlouhá a malé a střední podniky eh, působí v krátkodobém horizontu a eh, tady není dostatečné povědomí, není tu dostatečný potenciál Eh, jak energetické úspory nebo prodej do, energie do sítě a je tu eh, eh, velká propast ve znalostech. Jenom některé malé střední podniky mají manažery pro otázky energetiky. Tedy kromě jiného jsme ve zprávě doporučili zintenzivnit komunikaci, šířit informace, pořádat školení pro malé a střední podniky, zajišťovat specifické nástroje jako specifické toolkits, benchmarking, a abychom se snažili eh, odstranit bariéry ve vztahu k energetickým eh, servisním společnostem eh, E, třeba se zaměřit na energetickou účinnost a e, obnovitelné zdroje, tedy závěry. Tady e, máme naše klíčové doporučení vyplývající z naší zprávy. V prvé řadě doporučujeme zlepšení propojení evropských přenosových sítí, Třetí energetický balíček je jistě dobrým eh, krokem správným směrem, ale vyžádá si důkladné monitorování a prosazování. Domnívali jsme se, že eh, legislativní rámec Evropské unie eh, byl příznivě nakloněn pro obnovitelné zdroje eh, v eh, eh, velkém měřítku, ale ne v malém měřítku, takže navrhujeme posílení těchto aspektů, i když jsme si vědomi toho, že finanční otázky otázky mohou být na evropské úrovni citlivé, přesto eh, doporučujeme eh, v celé Evropě podporovat systém FIT a eh, uhlíkové daně. Dále bychom měli přizpůsobit podpůrný rámec pro výzkum v prospěch obnovitelných zdrojů a odstraňovat bariéry pro malé a střední podniky, protože tam je ještě obrovský nevyčerpaný potenciál. Děkuji. Dovolte, abych velice srdečně poděkoval za doplňující informace. A už e, mám první přihlášku do diskuze. Máte slovo. Poslední slovo jistě nemám, ale chtěl bych poděkovat za představení studie Chci říct, že mám několik otázek a to mě nenapadlo teď, při tom, když nám byla představena ta studie, ale tak nějak celá obecně hovoříme o budoucnosti. Máme v třetím energetickém balíčku podporu těch míst, kde jsou sítě propojovány. To jsou jasné věci. Hovoříme také o tom, že budeme mít, budeme potřebovat budoucně velké trasy ze severu na jih protože pokud například na severu vane vítr, tak například potom na jihu ten vítr nevane tak silně. A naopak, když eh, na jihu svítí slunce, tak například na severu nevane vítr, takže je dobré to propojit. A tak si musíme vložit otázku, kdo bude provozovat tato propojení, tyto velké trasy, a kdo to bude financovat a nako, kdo vlastně v konečném důsledku pak to financování zaplatí. My v mé rodné zemi velice hovoříme o úsporách energie, částečně to funguje, ale existuje i několik problémů. Například když chceme zaručit eh, na 20 let eh, fotovoltaické zdroje, tak to vlastně zaplatí potom v konečném důsledku podniky a soukromé domácnosti. A z evropského hlediska to potom bude ještě komplikovanější. A další věc, když chceme decentralizovat tak eh, mě, když si někdo říkal, představte si, že v budoucnosti bude energetická síť vypadat přesně jako internet, tedy všude takové malé jednotky, které jsou všechny mezi sebou propojeny. A já jsem vlastně automatizační inženýr a proto si kladu otázku, jak to budeme vlastně celé řídit. Jak eh, můžeme minimalizovat eh, negativní dopady. Nechceme přeci ohrozit stabilitu sítí. Je tedy důležité, abychom opravdu vše dobře zajistili a ovládali. Takže potřebujeme nejenom zabezpečení dodávek, ale zabezpečení řízení takovýchto sítí a to je podle mě hranicí decentralizace. A pak je další otázka. Sítě stejného napětí, když se hovoříme o solární energii, o fotovoltaické energii na jihu či na severu Afriky, pokud k tomu přikročíme a budeme tomu chtít dát podporu jako EU, tak masivně zasáhneme do energetického mixu členských států. A to bude jistě zajímavá debata, protože právě v Lisabonské smlouvě bylo toto vyňato z energetické kapitoly. A pak ty inteligentní sítě, to je sice velice, jistě velice zajímavé, ale já chci říci, že přednedávnem jsem slyšel, eh, kolik může tímto způsobem uspořit eh, běžná domácnost. Například ten klasický příklad té pračky, která se pak v určitou dobu zapne. Já tady nevím, kdo v domácnostech ovládá pračku, ale nedobili se stavit, že by s tím byly vždy srozuměny. Možná u ledničky, ale u pračky nevím. Takže se ptám, do jaké míry je vůbec možné uspořit tímto způsobem. A jakým způsobem tedy je možné to využít. Protože uh, u proudu máme vždy tu otázku té obchodní ceny a ta se zakládá vždy na progrozách, na progrozách spotřeby v dalších hodinách, v dalších dnech, na tom, zda bude vár a tak dále. Takže to vše souvisí s otázkou decentralizace a i s otázkou financování celé záležitosti. Já myslím si, že o tom budeme ještě bude muset diskutovat. Tyto otázky bych předal našim expertům a poprosil bych je, říká pan předseda, aby nám je zodpověděli. Oh, excuse me, there was one question more from the uh, colleague Matthias. I've not seen her, please. Promiňte, já jsem přehlédl otázku paní Matias. Děkuji. Chtěli bychom expertům především poděkovat za představení této studie, která byla vypracována na tak velice důležité téma. Má otázka se týká jednoho aspektu, který zazněl během vaší prezentace a týká se zlepšení komunikace Eh, v přenosové síti. Já se domnívám, že to je pro nás základní otázkou a to z různých důvodů. Za prvé proto, že víme, že dochází k velké velkým ztrátám energie. A eh, je tedy velice eh, rozhodující dosáhnout určitého zlepšení. Nemáte nějaké specifické eh, návrhy, které by nám pomohly? Snad byste se k této otázce mohli vyjádřit. A za druhé, když hovoříme o obnovitelných energiích, tak je to opět jedna ze zásadních otázek. V některých členských státech není žádný problém splnit stanovené cíle procenta výroby z obnovitelných zdrojů, ale někdy je obtížné eh, eh, vybrat, o jaký stroj se jedná. Asi bychom potřebovali nějaké ukazatele. A poslední důvod, proč se o tom zmiňuju, vyplývá z toho, že Máme systémy eh, výroby energie a také eh, hromadné přenosové soustavy, ale přesto máme i decentralizovanou výrobu. A uvažovali jste také o možnosti takové mikrogenerace, mikrovýroby. když eh, budeme vytvářet evropskou strategii, měli bychom to také začlenit. Dobře, máte slovo. Uh, um, Pokusím se odpovědět na tyto otázky, nevím, zda se mi to podaří. Eh, myslím, že ta první otázka se týká nákladů, protože eh, tu navrhujeme celou řadu věcí, které představují náklady a někdo eh, to musí řídit a někdo to musí zaplatit. Domnívám se, že jsem zdůraznil, že je třeba eh, investovat do energetických systémů pro budoucnost eh, protože to máme dvě, e, e, nárůst 2% ročně v zemích EU a e, ty náklady je třeba od někud uhradit, tak to není tak velkou otázkou, kdo to uhradí, ale otázkou je, kde vynaložíme tyto prostředky a někdo se musí ujmout řízení. Takže to pro mě ani není tolik otázka. Jistě, že to bude stát jakýkoliv nový energetický systém, investování do energetického systému musí stát peníze. A ty přínosy, když bude systém eh, eh, vycházet z obnovitelných, decentralizovaných zdrojů, eh, je jasný a pravděpodobný. Podobně vzhledem k požadavkům klimatu je to cesta, kterou bychom se měli ubírat. A pokud chceme hovořit o nákladech, nejsem přesvědčen o tom, že decentralizované systémy nebo obrovitelné zdroje budou o mnoho dražší než ty konvenční zdroje, tradiční. Ne, ty jsou naopak eh, dražší. Máme podrobnou část ve zprávě, která se týká nákladů eh, jednotlivých technologií a hlavní argument vychází i z toho, že ty obnovitelné zdroje nebo decentralizované zdroje jsou vlastně levnější eh, oproti těm tradičním, protože tu je jejich roz dělení a, a, a tvorba uhlíku, takže čerpání obnovitelných zdrojů se stává stále levnějším, proto e, těžko chápu, že se chcete ubírat tím jiným směrem. Když hovoříme o evropských sítích, tak jejich propojení bude mnohem účinnější, než když se nerozhodneme pro jejich propojení pravděpodobně ty náklady by mohly být menší než eh, při vytváření nových eh, sítí, takže já tady vidím z dlouhodobého hlediska spíše ty přednosti, kdo se bude zabývat tím řízením, to je velký problém, který je třeba vyřešit. Já si nedovedu představit, že by to budoucnosti nikdo eh, eh, neřídil. Já jsem přesvědčen, že se někdo toho řízení ujme. Vzhledem k té komunikaci mezi energetickými síti. Zda tu jsou specifické návrhy, nemáme o moc více specifických návrhů, než eh, to, co jsme uvedli ve studii vytváření těchto propojení eh, mezi členskými státy je tou zásadní otázkou, aby fungovaly tyto sítě, zejména při přetížení, jinak nevidíme žádný způsob, jak postupovat. A výdaje EU na vytváření propojení jistě pomohou, abychom se vydali tím správným směrem. Tedy ještě jednou, my jsme nechtěli obhajovat nové politiky, jak dosáhnout tohoto cíle, ale jinak je to zajímavá otázka, jak dosáhnout tohoto cíle. A také e, související otázky nebo i nesouvisející otázky, e, jakou technologii zvolit Mm, nebyla mi jasná motivace, proč jste položili tuto otázku. Pomohlo by nám to pochopit, co vlastně se chcete dozvědět. Země si mohou vybrat ty nejlepší technologie, ty eh, nejrozumější, ale to závisí na jednotlivých zemích. Je možné některých technologií využívat ve všech zemích EU. Třeba e, kogenerace se využívá všude. Jsou to jako energetické e, jako vyhlídky obnovitelných e, zdrojů. To se velice liší, protože tady jsou různé zdroje a znamená to různé náklady. V Maďarsku slýcháme námitku, tady nemáme peníze, abychom eh, zaplatili ty obnovitelné zdroje, ale je celá řada investorů, kteří by se o to rádi postavili postarali, kdyby měli eh, takovou to příležitost tam vytvořit eh, tu infrastrukturu. Je to hodně investorů takže e, jsou to některé překážky v jednotlivých zemích. A jiná otázka, e, jak, do jaké míry podporovat e, rozšíření systému FIT v Evropské unii. Výhoda systému FIT obecně v celé řadě zemí je ta, že to můžete konstruovat a podporovat eh, ty technologie, které chcete podporovat svým způsobem. Nemusíte upřednostňovat ty technologie, které eh, pro vás nejsou vhodné. Hlavním důvodem eh, pro celoevropský systém FIT jako doplňkový systém pro členskou zemi znamená, že budete mít minimální podporu. Když tuto podporu nenabídnou individuální země, tak je to pro eh, lidi, kteří chtějí vytvořit tuto technologii a podpoří je eh, stále ještě tedy tento eh, systém existující v celé EU. Aspoň doufám. Dobrá, děkuji. A slovo má další řečník. Prosím. Velice stručně jenom dvě otázky. Chtěl bych se vrátit k té ceně za obnovitelné energie. Něco, co mě stále překvapuje eh, v souvislosti s obnovitelnými energiemi. Čím více do nich investujete, čím více je eh, používáte, tím jsou levnější než fosilní zdroje. A já se domnívám, že je to tedy dobrý důvod, proč investovat do decentralizovaných systémů obnovitelných zdrojů energií. A za druhé, ve vztahu k vaší otázce v souvislosti s inteligentními sítěmi EU zahájilo Eh, zavádění inteligentních měřících zařízení. 80 domácností má být vybaveno eh, eh, těmito přístroji do roku 2020. Domnívám se, že to je velice správný krok abychom realizovali eh, reakci na poptávku a chtěli bychom optimalizovat eh, spotřebu energie na úrovni spotřebitele. A domnívám se, že to není tak užitečné, když současně nezavedete eh, variabilní ceny elektřiny pro spotřebitele, protože variabilní cena by dovolovala komunikaci v reálném čase mezi spotřebitelem, tedy mezi tím inteligentním měřícím zařízením a sítí. Umožnilo by to skutečnou optimalizaci spotřeby elektrické elektřiny elektrické energie. Děkuji. Melun. Děkuji, hlásí se ještě někdo o slovo? Není tomu tak? Takže bych popřál dobrou cestu domů paní kolegyně Matias, panu Kolvantemu. Děkuji expertům kteří nám představili studii. Děkuji četným spolupracovníkům, kteří jsou ještě zde s námi. Bylo to opravdu příjemné odpoledne a dojďte dobře domů.